Because if I speak and they enter, then somebody has to make I them sit it, down. okay. uh, dear colleagues, I would like to start the meeting uh, within. Kolegové, já bych chtěla zahájit naše zasedání um, ohledně rozhodnutí koordinátorů, které jsme měli dnes dopoledne. Především bych vás chtěla informovat, že diskuze AFKO o TTIP Esteban González Pons je zpravodaj, tato zpráva je odložena na další zasedání a budeme si vyměňovat názory 26. února. A následně budeme mít krátkou lhůtu pro pozměňovací návrhy 2. března a pak budeme hlasovat eh, ve výboru AFKO. Takže bych vás chtěla všechny vybídnout, eh, kdo máte nějaké pozměňovací návrhy, abyste se už mezi tím eh, sešli nebo abyste kontaktovali zpravodaje, připravili si ty pozměňovací návrhy ještě před tím naším zasedáním, protože pak už bude vážně omezený čas. Také bych ráda řekla, že máme i lotyšské tlumočení teď odpoledne. A ohledně mise do Rigi koordinátoři rozhodli, nebo se shodli na tom, že bychom tam měli jet mezi 18. až 20. březnem. A také jsme se shodli na zásadě, že místa eh, v, na té služební cestě se budou delegovat podle Dontovy metody. Eh, každoročně tedy budeme rozdělovat podle Dontovy metody místa na jednotlivé služební cesty. A jednotlivé politické skupiny mohou zvážit, zda potřebují eh, tato místa či nikoli a případně je Eh, přepustit jiným politickým skupinám, které o to mají zájem. Politické skupiny byly vyzvány, aby sdělili sekretariátu jména účastníků služební cesty do Rigi do konce tohoto týdne. Prosím, seděte se se svými koordinátory. Máme tam šest míst a předsedu tak eh, by vás chtěla také informovat, že jsme učinili rozhodnutí na základě mého návrhu, že, se, že bude zasedat meziparlamentní výbor našeho výboru, tedy s národními parlamenty po létě. A to bude zhruba v říjnu nebo v listopadu, ještě to není rozhodnuto. A vybízíme politické skupiny, aby přišly se svými návrhy, co možná nejdříve. Každopádně eh, do Eh, únorové plenárky, to znamená v následujících dvou týdnech. Tlumočení nebo té interpretace jednacího řádu eh, týkající se slyšení kandidátu na komisaře a jejich prohlášení o finančních zájmech. To bylo další téma, které se proběhly na schůzi koordinátorů a my jsme se shodli, že tato žádost má být předána pracovní skupině, kterou vytvořil výbor AVKO pro revizi jednacího řádu a vyžádáme si stanovisko pracovní skupiny k této věci. Tímto mohu uzavřít tento bod na pořadu jednání a přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, ehm, protože zde máme paní Zandu Kalninovou Lukaševicovou, což je eh, předsedkyně Rady a parlamentní tajemnice Ministerstva zahraničních věcí. a e, ta, která může promluvit ohledně věcí, které přísluší výboru v koji je nám potěšením, že jste přišla, paní ministrně. Thank you and, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Pro mě velkou ctí, že tady dnes mohu být přítomná, abych prezentovala priority našeho předsednictví a také, že s vámi mohu diskutovat podrobněji o důležitých otázkách, které spadají do, vašeho, do vaší působnosti. A předtím, než budu hovořit o našich prioritách, tak bych eh, chtěla poděkovat italskému předsednictví a Evropskému parlamentu za to, že zajištili hladký přechod eh, z jednoho předsednictví na druhé, což znamená, že my teď naše předsednictví začínáme v novém institucionálním cyklu. Myslím si, že bychom toto, tuto příležitost měli využít proto, abychom Eh, zdynamičtili práci Evropské unie a dosáhli konkrétních výsledků pro evropské občany. Svět prochází velmi dynamickými hospodářskými, bezpečnostními a geopolitickými výzvami a Evropská unie se musí přizpůsobit. Smlouvy poskytují Evropské unii širokou škálu možností, jak tak učinit, ale na nás, abychom eh, přijali rozhodnutí o konkrétních opatřeních, na ochranu našich zájmů a hodnot. Jedna z těchto výzev eh, eh, vystala eh, v popředí 7. ledna ve formě velmi brutálního nehumánního útoku, který šokoval celý svět. A my samozřejmě vyjadřujeme naše sympatie francouzskému lidu a zejména rodinám těch, kteří přišli o své blízké. Evropská reakce prostřednictvím občanských pochodů a kampaní na sociálních médiích nás všechny spojila na obranu svobody vyjadřování, což je jeden z pilířů naší demokracie. Vážení poslanci, my jsme naše předsednictví eh, uspořádali kolem tří hlavních eh, témat. Jde nám o konkurenceschopnost, digitální agendu a zapojení občanů do rozhodování, protože to jsou věci, které zajímají eh, naše občany. Za prvé jde o legitimnost a za druhé jde také o vztah mezi Evropskou unii a demokratickými právy občanů. Další skupinou otázek eh, tvoří eh, spolupráce mezi třemi evropskými institucemi, mezi komisí, radou a parlamentem. Nejprve k tématu legitimnosti. V této souvislosti bych chtěla hovořit o občanské iniciativě a o transparentnosti. My považujeme eh, Evropskou iniciativu občanů jako za velmi užitečný nástroj, protože poskytuje velmi dobrou příležitost pro evropskou veřejnou debatu a přeshraniční dialog, ale také dává občanům příležitost ovlivnit agendu Evropské unie. Je to relativně nový proces a e, zažívá některé počáteční problémy a v tomto ohledu se očekáváme e, zprávu o provádění této iniciativy, kterou by měla komise předložit v Dubnu. My si také velmi vědomi důležitosti potřeby zajistit e, princip transparentnosti, který musí být e, pečlivě aplikován eh, v otevřeném a občanům otevřeném eh, prostředí pro občany, tak abychom zajistili rozvojací proces, který zlepší důvěru občanů v Evropskou unii. A nyní mi dovolte, abych se věnovala Evropské umluvě o lidských právech. Jak víte, nedávno Evropský soudní dvůr eh, dospěl k závěru, že návrh dohody o přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech není v souladu se smlouvami. Což znamená, že všechny tři evropské instituce jsou teď v obtížné situaci a my chceme využít naše předsednictví pro to, abychom um, zorganizovali konstruktivní debatu o tom, jak postupovat eh, v budoucnosti. Vážení eh, poslanci, evropští občané eh, se zajímají o výsledky, kterých dosáhneme, a ne o vyjednávání v rámci institucích v zákulisí. A proto bychom chtěli využít naše předsednictví, abychom spolupracovali s parlamentem a s komisí na zlepšení interinstitucionální spolupráce a navázali tak na velmi pozbudivé výsledky, kterých, kterých dosáhlo italské předsednictví. Abychom zajistili nejvhodnější úroveň rozhodování, musí Evropská unie dodržovat zásady eh, subsidiarity a proporcionality, což jsou také principy, které velmi leží na srdci národním parlamentům. A my si myslíme, že toho můžeme dosáhnout prostřednictvím úzkého partnerství s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. V podobném duchu věřím tomu, že úzká spolupráce a budování širokého koncenzu je nezbytné pro to, abychom obnovili občanu, eh, důvěru občanů pro provádění strategické agendy pro Evropskou unii v době změn. V tomto ohledu jsme také vděční Evropskému parlamentu za odhodlání a ochotu usnadnit eh, užší spolupráci mezi těmi třemi institucemi a dosažení hladkého pokroku o, u otázek, které nás všechny zajímají. Chtěli bychom také využít naše předsednictví proto, abychom dále pracovali na legislativním programu, který by měl zlepšit efektivnost rozhodování a zaměřit se na dosahování konkrétních výsledků. Vzhledem k usnesením parlamentu, které se toho týkají, doufám, že i vy podpoříte tento program. První místo předseda komise Timmermans vyjádřil svůj úmysl předložit návrh o revizi interinstitucionální dohody o lepším přijímání zákonů z roku 2003 a my samozřejmě rádi eh, se tím návrhem budeme zabývat eh, a chtěla bych se ještě v krátkosti zmínit o právním státu. Vzhledem k důležitosti, kterou Evropská unie přisuzuje právnímu státu ve svých vnějších stazích, je také absolutně nezbytné, abychom právní stát dodržovali eh, u nás eh, v Unii. To je základní evropská hodnota. Já si uvědomuji, že jsem eh, se teď nevyjádřila ke všem tématům, ale jsem tu také proto, abych si vyslechla vaše připomínky a otázky ať už k věcem, o kterých jsem hovořila, nebo i k dalším. A na závěr bych ještě chtěla říci, že se velmi těším na další spolupráci s vámi v příštích šesti měsících a i dále. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní ministrině Čočapin. Thank you, Chair, and welcome, Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás i, i za sebe, pane ministře. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Eh, paní ministrině, pardon, že jste mezi nás přišla. Ehm, já eh, jsem si ze zájmem vyslechl eh, celý seznam věcí, které jste zmínila, které považujete za důležité já si myslím, že eh, problém je, že eh, předsednictví vždycky předkládá zajímavé cíle a potom dojde k různým událostem, které eh, nás nutí zabývat se takhle rychle ze dne na den něčím jiným, ale samozřejmě předpokládám, že na to jste připravení. Um, také si myslím, že je dobře, že jste zmínila ty pařížské útoky jako jeden z obrovských šoků na celou Evropskou unii. Ehm, také to ukázalo vlnu solidarity, eh, která je důležitá. Ale vidíme tedy tu tenkou linii eh, mezi eh, svobodou, bezpečností a hrozbami. A dalo by se říci, že tedy máme určité napětí v Evropě mezi bezpečnostní, zajištěním bezpečnosti a na druhé straně transparentností. Tak co můžeme udělat pro to, abychom zajistili, že to obojí, eh, můžeme, že eh, to obojí podpoříme, jak bezpečnost, tak transparentnost? Mohla byste se zamyslet nad otázkami, jako je například společná bezpečnostní zahraniční politika, přístup vůči Rusku, Já teď přímo eh, nemyslím eh, konkrétně nad eh, ruskou komunitou, kterou máte v Lotyšsku, ale mám na mysli spíše otázku občanství. Chcete k tomu něco říci? Zmínila jste iniciativy občanů jako cený nástroj. Já k tomuto mám zprávu, takže to mě velmi zajímá. Co konkrétně si o tom myslíte? já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom eh, transformovali tu naši službu v něco, eh, co, eh, co opravdu by přinášelo nějaké výsledky. To bylo vlastně už v době konventu. Teď to úplně dobře nefunguje. Hovořil jsem o tom s komisí, je to samozřejmě těžká oblast, právně je to těžké, takže mě by zajímalo, co řeknete k tomu ECI. A co migrace? To je problém. Možná bych neměl říct migrace. Řekněme toky eh, eh, či volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie. Já vím, že třeba u nás ve Velké Británii máme hodně lotyšů, kteří tam pracují. Určitě také víte, že eh, řada takových politických zástupců mm, není úplně spokojená s tím, že máme tolik eh, cizinců, kteří tam pracují. Eh, to se pořád ještě může změnit samozřejmě, ale vy určitě zase zaznamenáváte určité migrační toky z Ukrajiny do Lotyšska. Takže co byste k tomu řekla? Konečně zmiňovala jste význam právního státu. Dnes dopoledne s námi byl ehm, zástupce italského předsednictví, pan ministr Sandro Gozzi. Já předpokládám, že jste se podílela s ním už eh, na přípravě eh, našeho stávajícího postoje, takže eh, by mě zajímalo, jak to probíhalo. We maybe ask now Mercedes Bresso and then we will... Mercedes Bresso, prosím. Eh, grazie Presidente, signora Ministro. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině. Nasaďte si pro jistotu sluchátka, protože já mluvím italsky, nevím, jestli byste tomu jinak rozuměla. Vítám vás zde mezi námi. Přeji vám hned z kraje vše nejlepší do vaší práce, Přeji všechno nejlepší také celé vaší zemi. E, v době předsednictví předsedáte EU ve, významně, ve významné době. Teď se opravdu rozbíhá také legislativní práce nového Evropského parlamentu. Evropa prochází těžkou dobou, jak jste to sama připomněla. Tady nejde pouze o ty, politi- o ty útoky teroristické nebo um, projevy síly, ale mm, jsou to také jaksi myšlenkové útoky na naši strukturu EU. Takže mě by zajímalo, teď, když pracujete v kontinuitě s italským předsednictvím, jak se zabýváte otázkami evropské bezpečnosti a obrany, jak zajistíte ještě lepší spolupráci v těchto oblastech, v těchto otázkách. My jako socialisté souhlasíme s vámi v tom, že je potřeba zamýšlet se nad eh, iniciativami evropských občanů. Pracujeme na stanovisku, které se týká eh, těchto iniciativ. My těm iniciativám věříme, ale myslíme si, že přece jenom tam eh, jsou určitá omezení, a zřejmě bude potřeba takovéto iniciativy trošku pozměnit, aby bylo jednodušší pro Evropany, pro evropské občany takhle přicházet s nějakými iniciativami. A zajímalo by mě, jestli už k tomu máte nějaké nápady, konkrétní podněty toho, jak by se to dalo udělat. Jak můžeme tedy zareagovat na očekávání mnohých, kteří by chtěli předkládat iniciativy, ale prostě naráží na celou řadu problémů při sběru těch podpisů, při předkládání toho samotného návrhu. Ještě bych ráda lépe pochopila, jak konkrétně budete jednat jako lotyšské předsednictví, jak rada bude postupovat ohledně té věci, kterou jste zmínila, také se to týká tedy eh, toho rozsudku soudního dvora. To jsou tedy vážné věci. Jak k tomu přistoupíte společně s dalšími institucemi, abychom dosáhli pokroku v ratifikaci Evropské úmluvy o lidských právech? Brzy se sejdeme také s prvním vicepředsedou Evropské komise. On tady mezi jiným bude hovořit o meziinstitucionální dohodě a mě by zajímalo, zda k tomu také můžete něco říci. Jak to chcete nasměrovat? Děkuji. bardzo. Też e, e, chciałbym złożyć gratulacje pani Děkuji. Gratuluji vám, paní ministrině, k velmi stručnému, jasnému e, příspěvku. Také gratuluji k vašemu příspěvku ve Štrasburku, který byl velmi srozumitelný, krátký, ale plný hodnotného obsahu zaměřeného na Evropu. Vzhledem k geografické poloze Lotyšska, vzhledem eh, k vaší konkrétní situaci, na vás mám takovou konkrétní otázku. O iniciativě evropských občanů Řekněme, že určitá krize politických institucí nesouvisí s tím, že občané by eh, nechtěli využívat těchto možností, těchto práv. My často se zamýšlíme nad tím, že málo lidí chodí k volbám a říkáme si, co s tím udělat. Ale co se týče té iniciativy občanů, to je právo, kterého občané chtějí využívat, kteří mají o něj zájem. My například jsme eh, měli podporu 1,7 milionů lidí eh, z řady zemí pro polskou iniciativu. Problém ale je, že komise k tomu potom přistupuje velmi dogmaticky, například komisař Timmermans k tomu zastupuje takový velmi eh, právní přístup. Eh, takže tady nejde o to, že občané by se o to nezajímali. Naopak, oni podporují tuhle iniciativu, snaží se ji co nejvíce využívat, ale potom je to zablokováno na úrovni Evropské komise. A z toho vyplývá moje otázka, paní ministrině. Jaký přístup můžeme očekávat od lotyšského předsednictví Můžeme se na vás spolehnout, že s tím něco uděláte? Um, the last uh, Ještě eh, o oslo se přihlásil pan Auregi, takže ho vyslechneme a potom dáme eh, čas na otázku. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, já vás tady také vítám. Mám pro vás dvě otázky, které souvisejí s působností našeho výboru. Ta první je něco, o čem jste už hovořila a pan Preso rovněž. Mám tím na mysli přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech. Chtěl vám připomenout několik Eh, faktů, to vyplývá z přijetí Lisabonské smlouvy, která vstoupila v účinnost v roce 2009 a v létě roku 2010 již tento parlament schválil rámec pro přistoupení a po čtyřech letech vyjednávala komise s radou a s eh, Radou Evropy o podmínkách pro přestoupení k umluvě. Evropský soudní dvůr neřekl, že ten rámec by byl v, nebyl v souladu se smlouvami, ale upozornil, že bude potřeba provést pět reform v rámci té dohody a proto chci říci paní ministrině, že je bude, že bude potřeba obnovit eh, toto jednání, pokračovat v tom. Je tady pět podmínek, které bude potřeba splnit, aby soudní dvůr byl spokojen, aby mohlo dojít eh, k přestoupení. Je to jeden z dopadů Lisabonské smlouvy už na základě toho by Evropská unie měla být eh, schopná přistoupit. Například jde o to, jestli právní akty Evropské unie jsou v souladu s Evropskou umluvou o lidských právech. Například, když naši vojáci vykonávají eh, mírové mise a pracují v jiné části světa, a v tomto ohledu si myslím, že bude potřeba se touto otázkou zabývat a nenechat ji spadnout pod stůl. Měli bychom eh, určitě tento proces eh, dokončit. A tím se dostávám ke své druhé otázce. Od eh, vstupu v účinnost Lisabonské smlouvy může parlament zakládat vyšetřovací výbory a to nařízení, které parlament přijal v roce 2012, kde jsou, stanoveny, eh, jsou stanovena pravidla pro fungování těchto vyšetřovacích výborů, eh, nebyla definitivně schválená, protože komise a rada vyslovily právní výhrady. A my na eh, tomto zasedání. O tom budeme diskutovat. Chceme vyzvat lotyšské předsednictví a komisi, aby pokračovali v trialogu o této otázce. A já se mám tento týden setkat se zástupci vaší vlády, abych eh, o těchto věcech diskutoval. A já si myslím, že je důležité, abyste měla na paměti, že lotyšské předsednictví, předsednictví by mohlo posunout tuto věc ku předu. Děkuji vám a teď poprosím paní ministrině, aby odpověděla na vaše otázky. Děkuji vám za vaše laskavé přijetí, za hezká slova o lotyšském předsednictví. Děkuji také za vaše připomínky a otázky. Nejprve otázka pana Šeflina, který hovořil o těch neočekávaných událostech a o těch neznámých eh, budoucích eh, událostech, které nás mohou eh, překvapit a také o transparentnosti a bezpečnosti. Lotyšské předsednictví vždy říkalo, že hodláme být flexibilní a já vím, že neočekávané události kolikrát dominují celému předsednictví. Co se týče otázky bezpečnosti a transparentnosti, tak eh, na základě strategických pokynů, které Rada přijala v červnu loňského roku, bude potřeba eh, revidovat eh, strategii vnitřní bezpečnosti. Má to být do konce našeho předsednictví a proto je to jedna z priorit. Nedávné události v Paříži dále doložily, jak eh, klíčová je tato práce. Lutežské předsednictví si počká na sdělení komise, které se toho má týkat, které má být eh, komisí zveřejněno někdy na začátku dubna nebo ještě březnu a ta revize strategie vnitřní bezpečnosti se bude opírat o toto sdělení. My jsme také nedávno přijali závěry rady týkající se této strategie. A v těchto závěrech rada definuje ty hlavní eh, prvky a strukturu, kterou považuje za nezbytnou pro revizi strategie. A jak víte, to je za prvé identifikace eh, hlavních hrozeb, eh, přijetí koherentního komplexního přístupu, propojení vnitřní a vnější bezpečnostní strategie, ochrana základních práv a provádění. Takže abychom zajistili co nejširší možnou podporu pro revizi strategie vnitřní bezpečnosti, budeme se opírat o spolupráci s Evropským parlamentem a diskutovat o budoucí podobě této strategie. Co se týče migrace, no, s tím souvisí dvě otázky, jednak se týkala migrace, jednak volného pohybu pracovníků. My jsme o tom už diskutovali na plenárním zasedání ve Štrasburku. A teď jde o to, jaké je naše hlavní sdělení týkající se migrace. My jsme znepokojeni tím velkým přílivem nelegálních migrantů přes Středomoří. Migrační tlak je eh, v této oblasti velmi velký, ale dotýká se i jiných regionů. Nejde tak ani o to, že by do Lotyšska přecházelo tolik Ukrajinců, tam tak není, ale nedávné události, jako například eh, opuštěné lodi, vezoucí nelegální migranty ve Středomoří ukázali, že bude potřeba posílit eh, náš boj proti převaděčům. A je důležité si také připomenout, že v kontextu práce, kterou provádí pracovní skupina pro Středomoří, a která přijala komplexní přístup eh, v loňském říjnu, půjde o posílení ochrany vnějších hranic, boj proti organizovanému zločinu, a zlepšení vztahu se třetími zeměmi. To jsou tedy prioritní oblasti, které, kterými bychom se měli zabývat. Ta opatření, která takto byla popsána, se teď eh, provádějí a úspěšné provedení bude také známkou evropské solidarity. A k volnému pohybu se ani tolik vyjadřovat nechci. Myslím si, že to je jedna z základních hodnot Evropské unie a jako taková by měla zůstat i nadále. Pan Šopla. A paní Brason a pan Ujezdovský se ptali na Evropskou občanskou iniciativu, to je moje oblíbené téma a rada se k tomu nedávno také vyjádřila. I rada považuje tuto občanskou iniciativu za velmi významný krok předu při eh, přibližování občanů Evropské unii. A my se budeme muset brzy zabývat také aplikací nařízení. Eh, to bude brzy eh, během našeho předsednictví a rada je připravena diskutovat o různých eh, názorech na fungování toho systému nebo mechanismu eh, občanské iniciativy. Rada eh, také vzala na vědomí eh, zprávu, která s tím souvisí a rada bude, se bude zabývat možnostmi zlepšení fungování systému Eh, občanské iniciativy, například tím, že se bude zvyšovat povědomí a že se bude eh, zjednodušovat eh, celý ten proces. My i nadále považujeme občanskou iniciativu za pilíř participační demokracie. A já bych se ještě chtěla zmínit o zkušenosti Lotyšska, protože před několika lety jsme v Lotyšsku zavedli možnost aby občané po nazbírání 10 tisíců elektronických podpisů mohli přijmout takovou iniciativu a poslat ji Národnímu parlamentu. A já jsem také měla tu čest hlasovat pro přijetí této iniciativy. Pro nás to byl velmi důležitý nástroj pro další rozvoj naší společnosti. A pokud se podaří nazbírat 10 tisíc podpisů, tak se tím potom eh, lotyšský parlament musí zabývat. A i my teď, eh, my bychom teď rádi věděli zlepšení toho mechanismu i na evropské úrovni. A doufáme, že ta zpráva komise nám poskytne nové podněty a nastíní eh, všechny možnosti, které by přicházely v úvahu. A nyní se dostávám k otázce související s právním státem. My velmi vítáme rozhodnutí eh, iniciovat dialog, to bylo na okraji eh, Rady pro všeobecné záležitosti, takže tento dialog bude brzy zahájen. A teď se dostávám k otázce paní Bresson a pana Oregio o přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech. Přistoupení Evropské unie je stanoveno Lisabonskou smlouvou a je to klíčem k dokončení systému ochrany základních práv evropských občanů. My teď velmi pečlivě studujeme rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který dospěl k tomu, že návrh té dohody o přistoupení není v souladu se smlouvami. Soudní dvůr tam identifikoval několik otázek, které musí Evropská unie vyřešit, pokud chce dále postupovat. CFSP je asi nejdůležitější z těchto otázek. Stanovisko soudního dvora nijak neovlivňuje povinnost, která je zakotvena v článku 6 smlouvy o fungování Evropské unie. My bychom eh, v tom chtěli dále pokračovat a Eh, už chystáme první výměnu názorů s velvyslanci o tom, jak by se dalo v budoucnosti postupovat. To tedy bude jedna z našich priorit. A nyní otázka související s právem Evropského parlamentu zakládat vyšetřovací výbory. My souhlasíme s tím, že to je velmi důležitý prvek kontrolní pravomoci Evropského parlamentu. Je to velmi složitá a problematická oblast, ve které instituce nebyly schopny dosáhnout dohody. To souvisí s přístupem k dokumentům, souvisí to s eh, slyšením eh, pro úředníky a sankcemi eh, pro nesplnění podmínek stanovených eh, vyšetřovacím výborem. Rada je připravena konstruktivně spolupracovat s parlamentem na diskuzi o jakýchkoliv nových návrzích ohledně vyšetřovacích výborů. On, eh, také jste se ptali na situaci na Ukrajině a šířej tedy na vztahy s Ruskem a témata související se společnou zahraniční politikou. Nebudu se hlouběji zabývat oblastí příslušnosti vysoké představitelky, ale co se týče priorit našeho předsednictví, samozřejmě jsme se zabývali i těmito tématy a budeme úzce spolupracovat s vysokou představitelkou. V mnoha oblastech, i co se týče Ukrajiny, Ruska, a také situace eh, východního rozměru. Na zasedání rady se rada tedy shodla, že stanovisko zůstává stejné. A to je nejdůležitější, eh, že Rada jedná jednohlasně a také mluví jednohlasně. To si myslím, že byly ty nejhlavnější otázky, které poslanci a poslankyně přednesli. A já se na ně snažila odpovědět. Děkuji vám a pokud mohu, e, já bych taky ráda se vás na něco zeptala, protože jsem doufala, že se to zeptají kolegové. Za italského předsednictví fungovala pracovní skupina Přátelé předsednictví ohledně institucionálních otázek. Zabývala se tím, aby Evropa byla lepší ve smyslu efektivnější a také v kontextu budoucí meziinstitucionální dohody o lepším právním prostředí ehm, šlo to, abychom také, aby v prosinci byla podepsána politická deklarace, abychom měli závazek pro instituce, pro následující činnost. Eh, z nějakých důvodů nakonec to nebylo podepsáno eh, a přispěl k tomu Evropský parlament, že to nakonec nebylo podepsáno v prosinci, tak jsem se chtěla zeptat, zda si myslíte, že v průběhu vašeho předsednictví byste dokázali, nebo zda my tedy budeme schopni jako instituce eh, spustit ta vyjednávání ohledně revize a zlepšení mezi institucionální dohody z roku 2003 o zlepšování právní úpravy. Můžete k nám k tomu něco říci? Jak to hodnotíte? Děkuji, paní Hibner. Já vím, že jste o tomto tématu diskutovali s italským předsednictvím. Ehm, my si uvědomujeme, kolik práce vykonalo italské eh, předsednictví. A co se týče budoucnosti, velice se těšíme na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, a samozřejmě s vaším výborem ohledně otázek eh, evropského rozměru. A co se týče interinstitucionálního plánování, vedli jsme široké diskuze v mnoha oblastech, jak tedy usnadnit fungování a jak zvýšit efektivitu Evropské unie, a přitom abychom respektovali současný právní rámec. Rada usiluje o posílení meziinstitucionální spolupráce zajištěním efektivních postupů. A přejeme si zlepšování právní úpravy a e, zlepšení tedy té dohody interinstitucionální z roku 2003. Co se týče priorit e, tria předsednictví, chceme postupovat i e, v souvislosti s institucionálními otázkami a navázat na výsledky italského předsednictví. V loňském roce komisař oznámil, že se bude znově vyjednávat mezi institucionální dohoda z roku 2003 o zlepšování právní úpravy, eh, což dosáhlo širokého koncesu členských států, takže lotické předsednictví je připraveno postoupit v tomto bodu dál a postupovat tedy takto ze strany rady. Eh, děkuji. Eh, na závěr bych ještě chtěla říci, že jsme to měli takový plán a že výbor AVKO chce nastívit eh, Rigu. O tom jsme mm, před nějakým časem diskutovali. Jedná se o 18. 19. březnu, kdyby se měla konat tato návštěva. My bychom chtěli navštívit vládu, ale také bychom chtěli se setkat s více eh, zástupci, představiteli eh, lotyské obyvatelstva, ať, to, ať už to jsou nevládní organizace, parlament. A budeme tedy s vámi eh, ve, ve styku a budeme se těšit na spolupráci s vámi. Byli bychom rádi, abychom měli eh, jasnější představu o, o tom, čeho všeho dosáhlo, eh, dosáhl lotyšský lid za poslední posledních deset eh, let a zejména co se tedy týče oblasti, ve kterých my jsme příslušní jako výbor. My budeme velice rádi, když nás naštívíte v Rize a eh, rádi vám pomůžeme uspořádat opravdu užitečnou návštěvu eh, abychom mohli diskutovat eh, v našem hlavním městě nejen tedy s vládou, členy vlády, ale také eh, se eh, členy parlamentu, nevládních organizací, sociálních partnerů. Mohu říci za jako tedy bývalá předsedkyně zahraničního výboru lotyšského parlamentu, že budeme velice rádi a e, také velice rádi e, budeme diskutovat e, s nevládními organizacemi. Oni určitě budou potěšení, že s vámi budou moci diskutovat. To myslím bude velice dobré pokračovat naší dnešní diskuze a jsem velice ráda, že mohu prohlásit, že v následujících šesti měsících budeme velice úzce spolupracovat s výborem AFKO. Samozřejmě eh, úzká spolupráce eh, s Evropským parlamentem je jednou z priorit eh, našeho předsednictví. Sdílíme mnohé priority i vize ohledně institucionální spolupráce, transparentnosti a spoustu dalších důležitých témat nám také leží na srdci společně takže se těším na další spolupráci v průběhu našeho předsednictví a velice vám děkuji za dnešní diskuzi. Thank you. Thank you. It would be tough for me to be long. I don't. I, I, I can so, see that. Okay. And the best okay. Hope to see you. Vážení kolegové, máme teď více než půl hodiny, takže si myslím, že bychom toho mohli využít a přistoupit k bodu 13 na našem pořadu jednání. To se tedy týče zprávy pana Ramona Hauregia Tonda o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu. Vidím tady většinu eh, zainteresovaných poslanců, takže si myslím, že můžeme začít. To je případ zprávy, eh, která eh, se projednávala během minulého mandátu. Už jsme také měli trialog k tomuto nařízení. Ovšem, Nedokázali jsme to tedy úspěšně uzavřít v minulém mandátu a proto předchozí parlament hlasoval o tom, že v tomto tématu se bude pokračovat během nového mandátu, což tedy platí nyní. My se pokusíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom znovu odstartovali to vyjednávání, eh, nejenom tedy my, ale i konference předsedů. Eh, o tom musí rozhodnout, musí tedy rozhodnout o tom, že se znovu začne vyjednávat. Já hned předám slovo Ramonovi. Eh, Chauregi a Tondovi, eh, který nahradil Davida Martina, který už ne, dnes není na našem výboru. Já mu dávám hned slovo. Gracias, presidenta. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jste sama řekla, eh, potýkáme se tady tedy se zprávou, která už má jakousi historii. Teď jde o to, abychom tedy eh, tohle téma probrali trošku hlouběji. Možnost mít eh, takovýto eh, prošetřující výbor, fakt, že parlament vůbec může vykonávat takovéto charakteristické úkoly typického parlamentu, to znamená tedy vyšetřování, to je všechno zakotveno v Maastrichtské smlouvě z roku 1993. Takže první nařízení k této věci, to tedy původně nebylo nařízení, byla to meziinstitucionální dohoda mezi radou, komisí a parlamentem o tom, jak regulovat e, toto právo na Eh, vyšetřovací výbor tedy. Takže ta dohoda z roku 1995 je stále ještě platná, takže vlastně eh, pokaždé, když se zakládá takovýto vyšetřovací výbor, vychází se z, takovéto, z této meziinstitucionální dohody z roku 1995. Už jsme měli eh, tři vyšetřovací výbory na tři, zabývající se tedy třemi různými věcmi. Jednak to bylo k podvodům, celním podvodům, to bylo hned v roce 1997. Potom nemoc šílených krav, také v roce 1997. A potom otázka um, pojišťovacích společností a uh, životního pojištění. Pak došlo k takovému novému rozdělení pravomocí mezi institucemi, kdy tedy na základě Lisabonské smlouvy parlament obdržel více pravomocí. E, dokonce parlament má mandát z vlastní iniciativy si ustanovit takovýto vyšetřovací výbor. Takovéto právo iniciativy nemáme v žádné jiné oblasti, pouze v této oblasti. Takže vlastně tady jde o to, že bychom mohli přijmout vlastní nařízení, které by se vztahovalo na toto vyšetřování, tyto vyšetřovací výbory. Práce na tom začala v roce 2010. Kolega David Martin eh, tedy byl prvním, kdo na tom takhle pracoval teď je koordinátorem ve výboru INTA, už není tedy ve výboru AFKO, ale byl prvním, kdo napsal první zprávu. Ta byla zveřejněna tedy v eh, květnu 2012. A v té se tedy nastínila už eh, konkrétní legislativa, nařízení o pravomocích a kompetencích parlamentu při eh, ustanovení eh, takovýchto výborů. Umožnila eh, také tedy parlamentu využívat mnohem větší pravomoci, než které vyplývaly z té meziinstitucionální dohody z roku 1995. A přijetí toho nařízení v roce 2012 potom bylo předmětem jak už říkala paní předsedkyně, toho trialogu, vyjednávání tedy s radou i s komisí. Tam potom zazněla celá řada právních i politických námitek vůči těm pravomocím, které si parlament sám přiznal při zakládání takovýchto vyšetřovacích výborů. Takže ještě jednou, abych nehovořil příliš dlouho. Eh, druhé instituce tedy ehm, protestovali proti článkům 5, 10, 11 a 14. To byly články, v níž si parlament přičlenil právo vyšetřovat i v případech, kdy ve členských státech už probíhalo nějaké vyšetřování dané věci. To ovšem Lisabonská smlouva neumožňuje. Pokud probíhá nějaké právní vyšetřování ve členské zemi, parlament vyšetřovat nemůže. Takže teď si ale musíme stanovit, kdo nad tím rozhodne. Zda tedy parlament pokračuje ve vyšetřování, které začalo už předtím, než tedy začalo to vyšetřování v dané zemi. Kdo rozhodne o pozastavení parlamentního vyšetřování? Může to být jako soud nebo soudce z nějaké země? Já si myslím, že to není možné. Já si myslím, že parlament má v této oblasti suverénní pravomoci. Potom jsou tam samozřejmě otázky utajení při nakládání s dokumenty, Diskutuje se tedy o tom, jak zajistit eh, utajení těch dokumentů, jak se zajistí individuální práva eh, příslušných osob, na které třeba se případné dokumenty vztahují a podobně. Jak zajistíme tedy utajení těch dokumentů a Potom je další eh, celá eh, problematická oblast v tom, jak si zvát svědky. To znamená, pokud se někdo nedostaví, kdo musí vysvětlit takové, eh, takové to, takovou tu absenci. Je to tedy tak, že potom každý občan či eh, každý státní zaměstnanec se musí povinně dostavit k takovémuto parlamentnímu vyšetřování. Budou poskytovány nějaké sankce v případě, že se osoba, která je předvolána jako svědek, nedostaví a tak dále. Například rada říká, že parlament nemá právo ukládat takovéto sankce, vůbec přístup eh, k ukládání sankcí se eh, liší v jednotlivých zemích. Je eh, otázka také, jestli to spadá pod trestní právo nebo občanskoprávní právo. Takže to jsou poměrně citlivé věci. A všechny tyhle ty citlivé věci tedy způsobily to, že vyjednávání tohoto tématu se zaseklo na mrtvém bodě. A v podstatě jediné, na čem se předchozí parlament dohodl, že tedy se dohodne později. To znamená, teď je na nás, teď je na novém parlamentu, aby pokračoval ve vyjednávání o tomto nařízení. Už se blížím k závěru, paní předsedkyně. Takže, co teď máme dělat? Nejprve se vyjádřím eh, z politického úhlu pohledu. Já si myslím, že je důležité, aby parlament měl toto nařízení, aby měl jaksi svůj vlastní zákon, který si eh, sepíšeme tedy na základě pravomoci, kterou nám dává Lisabonská smlouva. Protože tedy máme pravomoc, máme právo zakládat si takovéto vyšetřovací výbory, v případě, že třeba ve členských státech nebo v různých společnostech nebo i ze strany jednotlivců eh, dojde k nezákonnému eh, chování, to znamená, kdy eh, se neřídí eh, evropskými zákony, parlament může si ustanovit vlastní vyšetřovací výbor. Hmm. To by potom bylo tedy v souladu s normálními suverénními pravomocemi běžného parlamentu. My se určitě nechceme vzdát takovéhoto práva ustanovovat si vyšetřovací výbory. Protože prostě všechny parlamenty ve všech demokratických zemích na celém světě mají takovéto právo, takže se ho rozhodně nemůžeme vzdávat. A pak je důležité upozornit na to, že všechny ty výhrady, které vůči tomu zazněly ze strany eh, komise či rady, eh, to byly dopisy zaslané generálnímu tajemníkovi nebo eh, předsedovi parlamentu, řekněme, že jsou opodstatněné, takže je teď musíme přeskoumat a nějak se k ním postavit. Myslím si ale, že je důležité mít to nařízení, nechceme prostě o tom diskutovat na věky věků, aniž bychom dosáhli nějaké dohody. Prostě potřebujeme breakthrough, to znamená potřebujeme dosáhnout té dohody a obracím se na všechny politické skupiny. Musíme se snažit dosáhnout dohody jak mezi sebou, tak s těmi inst- eh, druhými institucemi, tak abychom prostě um, nalezli řešení, abychom využili všech těch právních nástrojů, které máme k dispozici, abychom měli jasnou dohodu. Paní eh, předsedkyně, poslední věc Eh, hovořil jsem o, to, o této věci už s lotyšským předsednictvím. Ještě tento pátek se sejdu se zástupci lotyšské vlády. Jde mi o to, abychom, eh, aby se tato věc dostala na seznam priorit lotyšského předsednictví. Ještě tedy v závislosti na odpovědi, kterou obdrží, možná bude nutné, paní předsedkyně, abyste eh, požádala komisi a radu, aby se znovu otevřel trialog. Eh, je tedy zásadně důležité, abychom postoupili ku předu v následujících dvou, třech měsících. Děkuji. Eh, for EPP Rainer Wieland. Rainer Wieland za EPP. Děkuji vám, já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za předložení tohoto návrhu, který eh, popisuje také to, co tomu předcházelo a shrnuje ten dosavadní vývoj. Kolega Martin se tím také velmi intenzivně zabýval. Měli jsme už několik schůzek eh, se zpravodaji a těmi zpravodaji, také s komisí a s radou. Je potřeba říci, že rada je v tom velmi tvrdohlavá. A do určitému, určitého překvapení, že velmi eh, zdrženlivě se k tomu staví i komise. Je možné, že ty vyšetřovací komise vedou k určitým politickým výhradám, také v kontextu národních volebních kampaní. To nás úplně vyloučit. Otázka, jak funguje vyšetřovací výbor, je vždycky politická sama o sobě. A jde také o to, jak instituce v EU spolupracují v případě nějakého politického sporu. A to má v této záležitosti velmi vysoký význam. Vyšetřovací výbor by neměl být jenom Eh, formální výbor. Já si vzpomínám na ten vyšetřovací výbor Equitable Life a myslím, že ty naše možnosti tehdy byly velmi omezené. Mohu pouze podpořit našeho zpravodaje, měli bychom říci, že bychom měli být flexibilní, ale stejně tak musíme říci, že to, co parlament přijal velkou většinou, už obsahovalo eh, velké ústupky a velkou flexibilitu. z 95% to byly eh, velké ústupky eh, vstříc radě a komisi. A tady se ukázaly ty hranice možného. A to by se muselo v budoucnosti změnit. A kromě toho v té zprávě, která byla schválena velkou většinou, byly ještě určité jasně dané věci, jakési rudé linie. pro mě tam k tomu patří například to, že ten výbor by měl mít právo eh, se dívat do dokumentů. A to musí jít i nad rámec eh, směrnice o transparentnosti, protože se může stát, že ten vyšetřovací výbor eh, nebude moci požadovat přístup k něčemu, k čemu má přístup občan nebo nějaký lobbysta. Takže parlament by měl mít minimálně stejná práva, ale eh, podle mě ještě větší práva, takže tady zdrženlivost není na místě. A pro mě také vůbec není eh, spochybnitelné, že ten, kdo se předstoupí přes tento výbor, musí říkat pravdu. možná, že bychom eh, mohli ještě požádat eh, naše sekretariáty, aby nám řekli, do jaké míry to eh, je možné v některých členských státech, jestli členské státy mají možnost potom citovat tu danou osobu a ve kterých členských státech výpovědi před vyšetřovacím výborem nejsou pod přísahou, ale falešná výpověď může podléhat eh, nějaké sankci. A nebo bychom také mohli proskoumat, jestli by vyšetřovací výbor měl možnost eh, požádat eh, ty svědky, aby přísahali, že mluví pravdu a pokud je mluvit nebudou, tak je trestně právně stíhat. A pokud v daném členském státu neexistuje takový instrument vyšetřovacího výboru, tak je možné ty svědky z této země i tak předvolat. A podle právní tradice toho státu potom eh, potrestat falešnou výpověď. Ale tam, kde to je možné, by přece vůbec nedávalo smysl, aby minimálně ty sankce nebyly stejně vysoké, jako jsou eh, v tom členské státě, potom stanovit i při falešné výpovědi před vyšetřovaným výborem v Evropském parlamentu. A také si myslím, že velmi inteligentní řešení Evropského parlamentu by bylo, kdyby členský stát neposlal svého úředníka, tak by minimálně musel zdůvodnit, proč tak činí. A toto zdůvodnění, kdyby se to udělalo elegantně, nemusí nutně být písemné potom by musel například předstoupit minister před vyšetřovací výbor a říct, proč nějaký státní úředník nemohl, proč mi dokonce zakázáno od vlády před ten vyšetřovací výbor přestoupit. Bývalý komisař Ševčovič vedl tato jednání a ten ten rozdíl nechtěl vidět. Rozdíl mezi tím, že úředníci Evropské komise nám jsou mnohem blíž na úrovni a typu instituce, než úředníci členských států. a že proto je logické, že ta povinnost zdůvoznit, když se nesmí předstoupit úřední komise je mnohem politicky vyšší, ale i právně, než to zdůvodnění, když národní státní zaměstnanec nebo úředník nepředstoupí před vyšetřovací výbor. A nevím, proč tam, proč to té komisi tak vadilo, že by tady byly odlišné odlišné odstupňování té důležitosti. A já bych si myslím, že to odstupňování by tam mělo zůstat. Takže flexibilita ano, ale měli bychom se držet našich rudých linií, možná je dále rozpracovat podrobněji. Protože jsou tady jasně věci, kde je jasné, že za ně budeme muset bojovat více, za některé méně. A i panu zpravodaji, my za EPP můžeme říct, že pokud eh, tam některé věci nebudou, tak to radši necháme padnout a můžeme to na veřejnosti rozmáznout s tím, že eh, jasně řekneme, kdo na to má vinu a komu to politicky vadilo a kdo to znemožnil. Děkuji, Majte Ruiz. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji, protože ten nám tady dal velmi přesnou a jasnou prezentaci a nevyhýbal se těm problémům. A já si myslím, že bychom měli mít eh, k tomu pragmatický přístup, pokud chceme vytvořit tento nástroj. Tu příležitost bychom si neměli nechat ujít. Měli bychom také konstruktivně na tom a spolupracovat, ukázat určitou lojalitu a také bychom se měli vzájemně podpořit, abychom mohli dosáhnout nějaké minimální požadavky, které souvisejí s povahou tohoto nástroje. Nemůžeme se vzdát legislativního návrhu, jak říká pan zpravodaj, také souhlasím tím, že bychom měli být pragmatičtí. Dokonalý systém je nepřítelem dobrého systému. to vyjednávání bude velmi obtížné, já vám ho nezávidím, ale zkusme spolupracovat, eh, podporovat se vzájemně a eh, být vzájemně loajální. Tento nástroj totiž potřebujeme. Pořád jsme ještě v té úplně počáteční fázi. Já si myslím, že parlament by měl mít právo demokratické kontroly a měl by mít možnost například eh, vyšetřovat všechny ty případy špatné zprávy, eh, zneužívání eh, úředních pravomocí a tak dále. A já vám za to ještě jednou děkuji za tu vaši prezentaci a doufáme, že to nebude vyprázdněno nakonec a v tom budete potřebovat naši pomoc a my vám rádi pomůžeme. Max Anderson tady je. Zelení si přečetli tento návrh, líbí se nám jeho obsah, myslíme si, že je to velmi důležitá věc a rádi bychom pana zpravodaje podpořili. Pokračujte v této velmi dobré práci, my budeme stát za vámi. Děkuji. Nevím, jestli pan Adinolfi tady je, pan Scholz tady také není. Je tady někdo jiný? Před dvěma minutami jste tady ještě nebyl, když jsem se dívala, ale teď už jste dorazil. Děkuji. I já chci souhlasit s přístupem pana zpravodaje. Myslím, že je to velmi důležitá zpráva a že parlament by měl trvat na svém právu zakládat vyšetřovací výbory. Co se týče Eh, toho vztahu k interinstitucionální dohodě, tady by mě zajímalo, vzhledem tomu, že jsem tady nebyl na začátku této výměny názoru, jestli už pan zpravodaj vysvětlil, kde vidí šanci na to, že by rada Eh, nebo v čem by mohla rada ustoupit a souhlasit eh, s tímto návrhem. Pan Wieland už se zmiňoval o tom, že bychom měli eh, brát v úvahu práva členských států, ale také práva komise. Měli bychom mít jasnou představu o tom, co ten vyšetřovací výbor může udělat, pokud se to bude týkat vyšetřování práce komise, ale také pokud se to bude týkat eh, činnosti členských států. A měli bychom tedy to probrat eh, pečlivě a já eh, potom velmi rád tuto zprávu podpořím. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Pokud ne, tak pokud jsem dobře informoval, tak ten návrh pana Hauregeho, Chauregeho je, aby se o tom hlasoval tento nebo příští týden? Brzy, pátek. Ehm, pátek má tedy proběhnout schůzka s lotyšským předsednictvím, ehm, kde by se měl potvrdit, že dojde k obnovení toho trialogu, anebo to odmítnou. A poté Uvidíme. Budeme muset postupovat krok po kroku, až uvidíme, jaké, jaký bude postoj rady. A potom se budeme muset dohodnout mezi sebou, jak postupovat v rámci toho trialogu a také, jaké je naše stanovisko. Pan Wieland říkal, že další prostor pro flexibilitu už není, že se nechceme stáhnout, nechceme stáhnout ten náš návrh, takže to budeme muset pokračovat. A my se tedy k tomu určitě vrátíme po té, co to skonzultujete s ostatními stínovými zpravodaji. Takže si od vás vyslechneme další informace o dalším vývoji. Myslím, že nic dalšího dělat nemůžeme. Pan Víland. Já se omlouvám. Já jenom eh, se chci ujistit o tom, že jsem byl správně pochopen. Já jsem eh, přivítal flexibilitu, ale řekl jsem, že tady jsou určité rudé linie, od kterých nemůžeme ustoupit. To radši nic, než něco horšího. Bueno, yo creo que está, está clara la... Já si myslím, že stanoviska jsou jasná. A můžeme se na lečem shodnout. Já jsem zdůrazňoval politický význam a úlohu parlamentu. Takže Vyjednávání samozřejmě bude vedeno podle určitých červených linií. Je zapotřebí ale zjistit, zda Rada a Komise jsou ochotny najít takovou formulaci, která by byla přijatelná pro všechny. Myslím, že tuto práci musíme provést, jak už to říkala paní předsedkyně. A panu Šulce bych chtěla říct, No, potřebujeme i jasně, dobře vystavené eh, texty, tak aby eh, na základě eh, takového to textu mohli, abychom mohli v parlamentu ohodnotit případné dysfunkce, přestupky, které jsou význačné v chování nějakého členského státu. Já si vzpomínám, že stále více dostáváme informace, které by mohly vést k podobným činnostem, jako je vyšetřování. A vyšetřování nemusí nutně kou- končit obviněním. Evropský parlament nemůže někoho obvinit, ale může Eh, dojít k závěru, že došlo ke špatnému fungování EU. Myslím, že na tomto se můžeme shodnout. Jistě, určité červené linie máme, ale prozatím se snažme dosáhnout nějaké schody, protože jinak by to eh, byl velký neúspěch pro parlament. Doufám tedy, že se nám podaří dojít k nějakému závěru a tento dialog eh, dojistal Je jasné, že eh, že musíme vést toto vyjednávání dál, paní předsedkyně, abychom zjistili, zda můžeme navrhnout nějakou úpravu Evropskému parlamentu, která by umožňovala při, eh, přičlenit Evropskému parlamentu takovouto možnost. Dobře, takže my čekáme eh, na schůzku se sílovým zpravodají se mnou a budeme vyjednávat a vyjasníme si, eh, jak můžeme pokračovat dál. Jaký bude další postup. Takže tímto skončíme, tímto bych chtěla uzavřít to bod a nyní máme eh, setkání s komisařem Timmermansem, který tu ještě není. Je to tak? Prosím vás, kontrolujte to. Doufám, že tu ještě někdo zůstane na slyšení v místnosti. Teď počkáme na pana komisaře. Jediné, co bych mohla, je říci, že tu nemáme nic k bodu různé. A víme, kdy budou mm, další schůze 26. února 17. března. Já jsem chtěla navrhnout, abychom po schůzi s komisařem hovořili o tom, eh, jak jsme se rozhodli na schůzi koordinátorů, jaký follow-up eh, bude následovat po našem dnešním zasedání dalších. A už jde pan komisař. Hello, you're here. Hello. dear colleagues i have to use this. vážení kolegové musím použít kladívko a chtěla bych zde přivítat prvního místopředsedu evropské komise pana france timmermanse není to nový host v našem výboru a jsme mu velice vděční že letošní rok eh, zahájil eh, právě mm, eh, takto příhradu Evropského parlamentu. Víte, že my se zabýváme především zlepšením právní úpravy, interinstitucionálními vztahy a dohodou a komplexními procedurami, eh, které se týkají mnoha institucí. Zabýváme se interními eh, procesy Evropského parlamentu a proto bychom od vás rádi slyšeli, jak se na to všechno díváte. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za pohostinnost. Včera v právním výboru jsem se pokusil o něco revolučního a ono to fungovalo. Řekl jsem, já nebudu přednášet žádný úvod, dejme se hned do otázek a odpovědí. Takže eh, pokud souhlasíte, budete mít víc času na odpovědi. Takže bych vám hned eh, dal příležitost zeptat se na to, co vás zajímá. Na základě vašich otázek se potom budou soustředit na to, co považujete za důležité. To bude docela výzva. Eh, můžeme zeptat koordinátorů, zda mají nějaké dotazy už teď. Ano, Georgi, už jste připraven? Protože to by znamenalo, že budeme klást otázky. Ano, ano, eh, vítejte, pane komisaři. To my č... Hm, tedy myšlenka, my jsme zvyklí na to, že máme taková, takové Eh, úvody, za který si můžeme srovnat myšlenky a tak. Eh, nicméně chci se vás zeptat na něco, co se týče zlepšování právní úpravy. Eh, je to například Evropská iniciativa občanů, o které jsme se několikrát zmiňovali. A já bych chtěla říci, že se chci zeptat na něco v podstatě mnohem teoretičtějšího. Jak definujete dobrou právní úpravu? Když se podíváte na to, jak je realizována v jednotlivých 28 členských státech, eh, nebo se díváte na genealogii, na, na zápisy, které máte o takové právní normě z komise. Eh, jak rozhodujete, toto je špatný zákon, toho se zbavíme, a nebo toto je dobrý zákon, pokusíme se podle jeho vzoru vytvořit další. To jsou tedy první myšlenky, které mě teď napadají a ještě jednou vás zde vítám. Mercedes? E, Richard bojoval také za, za vaše právo o, e, o slovo. Richarde nejdřív? Dobře, tak Richard jako první. Rád vás tu vidím, pane první místo předsedo. Komise musí být strašně zklamaná, že parlament minulý týden nedokázal přijmout usnesení o, o pracovním programu, ale já jsem si mm, všiml, že pár pozměňovacích návrhů zajistilo většinu, třeba že nakonec nedošlo k tomu, že by se schválilo usnesení. Ale Protože tyto pozměňovací návrhy získaly většinu v Evropském parlamentu, tak to chápu tak, že Evropská komise zaznamenala ony vyjádřené názory, které tedy měly většinovou podporu, třeba že nakonec nebyly zapsány do žádného usnesení. Vypadáte eh, poněkud překvapeně, tak nevím, jestli vám to řekli. Možná by bylo dobré se ptat vašich poradců, Eh, ohledně eh, iniciativy evropských občanů musím přiznat, že vždycky jsem byl tak trošku eh, skeptický ohledně evropské iniciativy, která potřebuje milion podpisů. Pokud je něco dobrý nápad, tak by ehm, takovýto dopis měl vyvolat reakci u komise. Hm, co tedy? tím vším papírováním, byrokracií a tak. A máme tu prohlášení od komise, která uvádí, že chce zkoumat veškeré petice, které se objeví eh, na světle světa, aniž by ověřovali každý podpis a počítali je a tak dál a tak dál protože nakonec, i když se blíží nějaké téma milionu eh, podpisů, tak to ukazuje, že to vyvolalo eh, nějaký eh, rozruch, nějakou odezvu. Děkuji, Richarde. Mercedes Bresso. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla otázat na klíčový aspekt vašeho mandátu, a to je zlepšování právní úpravy. Konkrétně bych, já si stáhnu ta sluchátka, aby nedělala problém, a chci se zabývat konkrétně vztahem subsidiarity a proporcionality. Proč? Protože my hovoříme stále o subsidiaritě a je zapotřebí jasně rozlišovat mezi vlastními kompetencemi EU, které jsou omezené, a kompetencemi, e, které jsou souběžné se, se státy a jedná se tedy e, na té zásadě, že Evropská unie jedná v tom případě, kdy danou situaci nemohou lépe řešit buď členské státy nebo eh, územně správní celky. Spíše než o subsidiaritě bychom ale v těchto případech měli mluvit o proporcionalitě. Neboli eh, dobrá právní úprava eh, se umí zastavit u obecných principů zákona, tedy u abstrakce. A měli bychom tedy ponechat té vnitrostátní úrovně nebo podnárodní e, úrovni podle toho, jakou mají ústavu, jak to ústava stanoví v daném členském státu, tak tam, ať se zabývají detailnější právní úpravou i jednotlivostmi, které jsou důležité pro jednotlivé členské státy. Toto by však mohlo omezit kontrolní pravomoci jak států, tak výboru regionu, který menším, menším měrou než eh, vnitrostátní eh, rády, r, vnitrostátní vlády, která se zabývá také porušením principu eh, proporcionality. Eh, mm, porušení principu proporcionality není chápán jako porušení principu subsidiarity, ale měl by tak být chápán, protože se jedná o vykonávání souběžné kompetence. A e, měla by být tedy eh, abstrahována ta obecná část a eh, na vnitrostátní či nižší úrovni by mělo být ponecháno to, co stanoví jednotlivé tradice či charakteristické prvky území či členských států. Tak, to je tedy nastínění onoho problému, protože podle mě proporcionalita je jedním ze základních aspektů subsidiarity, ale často je chápána jako něco odlišného. Druhý dotaz, který mám eh, dnes dopoledne, a to je obecnější dotaz, eh, jsme se setkali eh, s mladými Evropany, s mládeží, kteří si říkají, kteří se setkávají tedy na akci AI. Já nevím, do jaké míry mohou reprezentovat evropskou mládež, nicméně to jsou mladí lidé, kteří uvažují o Evropě. A oni nám tady sdělili pár věcí, Chtěli by eh, volební zákon společný pro celou Evropskou unii, pro evropské volby samozřejmě, a také by si přáli, aby mladí mohli hlasovat od 16 let. To samozřejmě je možné jen pokud bychom měli společný volební zákon. Vy víte, že o tomto tématu připravujeme stanovisko. Takže jak se komise dívá na možnost směřovat alespoň e, k e, přiblížení homogenizaci e, volebního zákona ohledně voleb do Evropského parlamentu samozřejmě. Pak nám řekli ještě jednu věc, je to mladí lidé, to už je poněkud složitější. Říkající, že aby občané rozuměli Evropě, tak Evropa by měla používat jednoduchý e, takový ustavující text, který by měl omezený počet článků a tento text by se zaměřoval na hlavní principy a proto by tedy bylo srozumitelnější občanům, zejména těm mladým, v jakém prostoru se pohybujeme, co to je Evropská unie, nejen tam napsat celou sérii nařízení, zákonů, i když budou výborně napsané. Tímto se otevírá tedy diskuze o budoucnosti Evropy v této tak obtížné chvíli pro Evropu, protože na ní jsou vedeny útoky ze všech stran, její principy, hodnoty i fyzicky se útočí na Evropu a tímto bychom ono téma budoucnosti Evropy tedy mohli otevřít. Myslíte, že je možné tu debatu vůbec otevřít? Protože to je to, co navrhovali dnes mladí lidé. Ale zajímalo by to i nás, kteří už zas tak mladí nejsme. Thank you, Morten Děkuji, Morten Messerschmidt. Thank you, Děkuji. Paní předsedkyně, vítejte, pane Timmermansi, mezi námi na našem výboru. Já bych se na to podíval trošku z výšky. Zajímalo by mě, jak vidíte budoucí vývoj Evropské unie. Myslíte si, že se pokusíme nějakého společného jmenovatele nalézt, kdy tedy všechny země se budou muset integrovat stejně, nebo se budete snažit podporovat eh, jaksi flexibilnější přístupy? těsně předtím, než byl zvolen pan Juncker jako předseda komise, slíbil tomuto parlamentu, že chce dosáhnout nějakého spravedlivého vyrovnání s Velkou Británií. A nedávno potom po Paříži k tomu zaujal trošku jiný přístup. Říkal, že pokud eh, chybí vůle k určitým kompromisům, tak je možná lepší se rozloučit. Mm, takže to zní, jako kdybychom tedy prostě eh, říkali, pokud se vám něco nelíbí, tak tamhle jsou dveře. A eh, to by tedy potom znamenalo, že eh, země, které nesouhlasí s některými těmi otázkami, budou odcházet. Já si myslím, že tady je trošku rozdíl mezi tím, co Juncker sliboval před zvolením a jak se tedy projevuje nyní. To neplatí jenom pro Velkou Británii, pro všechny členské státy. Například otázka eurozóny. To samozřejmě platí eh, nejenom pro jednotlivé státy, ale i pro jednotlivé strany politické v těch zemích. Eh, Mě by tedy zajímalo, eh, jak se k tomu stavíte vy, pane Timmermansi. budete se i nadále držet těch slibů eh, pana Junkera, kterých on sám se teď držet přestává? Nebo jak eh, jak vy si to vykládáte? Pořád se chceme tedy mít tu stále bližší unii a kdo s tím nebude souhlasit, ten půjde pryč, nebo, nebo se pokusíme tedy najít něco flexibilnějšího? Mohou i země, které s tím úplně nesouhlasí, zůstat součástí projektu? Pan Wieland, prosím, a potom si vezmeme odpovědi. Děkuji, pane vicepředsedo komise. O lepší právní úpravě teď hovoří úplně všichni. Ale neprosazované právo, to je také špatná právní úprava. Takže možná bychom se spíše měli zaměřit na to, abychom dobře prosazovali a uplatňovali stávající zákony předtím, než začneme eh, vytvářet nějaké nové, lepší zákony. To znamená, mělo by nám v první řadě jít o to, že to, co jsme si schválili, se opravdu uplatňuje. Potom k meziinstitucionálním vztahům bych řekl jednu věc. Moc by mě těšilo, kdybyste s panem Atondo, který je, se sešel, který je spravodajem k, tom, k těm vyšetřujícím výborům. Byl bych rád, kdybyste pokročili v těch vyjednáváních dále než v minulosti. Co se týče meziinstitucionálních vztahů, ještě chci říci jednu věc. my v podstatě teď asi v 90% se dostáváme k dohodě v prvním čtení. Já si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet, měli bychom se zamyslet nad politickou kulturou na celém kontinentě. Eh, předpokládáme tři čtení, nebo co je tedy lepší, to znamená, předpokládáme přeci nějakou veřejnou diskusi i k tomu, co si potom tady nějak um, za zavřenými dveřmi tady projednáváme. Co se tedy týče těch meziinstitucionálních vztahů a prosazování práva, tak bych si přál, možná je to trošku subjektivní dojem, ale všiml jsem si jedné věci třeba na petičním výboru, že když potom dojde k nějakým neschodám, Eh, často potom k, přistupujeme k určitým opatřením spíše v případě malých zemí než v případě velkých zemí. A mm, komise potom se staví k, některých, k některým věcem trošku zdráhavě. Například eh, je to otázka eh, takzvaných eh, salonků pro zvířata na velkých letištích, kde prostě někdo si přeje, aby měli zvířata možnost i být vyšetřena veterinářem. A není přeci možné, že tyhle ty zvířata tedy, pokud eh, eh, je potřeba je nějak ošetřit veterinářem, nemají tuhle tu možnost. Takže tohle to jsou věci, které by se členské státy neměly nechat líbit. A prostě bychom o tom měli takhle diskutovat v parlamentu. A ještě ta další věc, co se tedy týče toho právního státu, já od komise očekávám, také od vašeho dosie očekávám, že se budeme věnovat otázce, jak často se obracíme na soudy eh, s žádostí o to, aby Evropský soudní dvůr eh, předběžně rozhodnul a jak často nám potom naši soudci eh, budou říkat, ale prosím vás, tohle to nepotřebujeme vykládat hnedka v Lucemburku. Protože právo, které není dobře vykládáno, je také špatným právem. Tady tedy jde o to, abychom se nějak jasně eh, eh, mm, podívali mm, také na otázku eh, Evropské charty základních práv, jak se k tomu jasně stavíme, jak se stavíme k implementaci evropských práv, základních práv. Já si tedy myslím, že moderní právo říká, že tehdy, že když členské státy si budují národní právo, a potom na základě toho nějak omezují základní práva, tak samozřejmě potom eh, existují určité mechanismy, které zabraňují v tom, aby nebylo podkopáváno základní právo eh, občanů. To znamená, musí existovat nějaká instituce, která dohlíží na to, že základní práva evropských občanů nejsou nějak omezována. Já předsedám takové malé pracovní skupině k um, jednacímu řádu. Máme tam pana Kolberta, pan Anderson tam byl také členem a tam se hovoří o tom, že máme obrovské, obrovskou, eh, eh, obrovské množství eh, jakýchsi otázek a žádostí na komisi. My jsme ochotni říci, že v případě, kdy to je pouze statistické povahy, Můžeme třeba požádat kolegy o to, aby takovéto žádosti na komisi neposílali, ale výměnou, pane Timmermansi, očekávám, že odpovědi, které komise poskytne, jsou trošku výpovídající, protože v mém, za mého fungování v parlamentu jsem zase nepoložil tolik otázek, ale prostě některé ty odpovědi byly na hranici srozumitelnosti. Já, nebo řekněme, prostě v podstatě nic neříkali a to si myslím, že do budoucna není možné. On that one, stream, that one. you, yeah, right. Sorry. If you Sorry. want to be on the, on the, in the computer, in the internet. Uh, já eh, si uvědomuji, že paní Bresso se sundala sluchátka a já si eh, jsem vzpomínal na to, že když Henry Kissinger poslouchal projev Mnichově v loňském roce, tak v určitém okamžiku se sundal sluchátka eh, a, a řekl, já jsem poslouchal sám sebe v Němčině a zněl mnohem lépe. Ale německy sice rozumím, ale jestli začnete mluvit polsky, tak vám asi rozumět nebudu. Nejprve k té občanské iniciativě. Chtěl bych zdůraznit, že věřím, že by to mohl být velmi důležitý nástroj pro politický dialog s občanskou společností. My, jak komise, tak i parlament, máme velkou zodpovědnost, abychom nebyli tady izolovaní v té bruselské bublině, která skutečně existuje, já to můžu sám potvrdit. A musíme komunikovat s veřejností v největší možné míře. A já si myslím, že to může být velmi užitečný nástroj. Může to eh, dobře fungovat na základě toho současného nařízení, na to se musíme podívat. Ale komise má v tomto okamžiku právní povinnost, že pokud bude předložena občanská iniciativa, takže přeskoumá, jestli ta iniciativa odpovídá tomu stávajícímu právnímu rámci, což je, jsou smlouvy a nařízení. A komise prostě tuto povinnost má a samozřejmě eh, tuto povinnost musí splnit ale i přesto, pokud by na základě těch právních požadavků eh, jsme dospěli k závěru, že není možné eh, tu iniciativu uznat, tak to pořád můžeme brát jako základ pro politickému dialogu s těmi lidmi, kteří eh, to podepsali. A také si myslím, že to může být užitečné, protože je možné vzbudit veřej, eh, pozornost eh, ostatních, které by to mohlo zajímat. A jak jsem také říkal ve svém slyšení, tak komise bude otevřená eh, tomu, jak využít ty občanské iniciativy k politickému dialogu. Máme-li reagovat na takovou iniciativu, pokud ta reakce nebude přesně tak, kterou občané očekávali. Nemusíme nutně vždycky spolu souhlasit. Když naše reakce bude negativní, tak to přece může být výchozí bod pro politický dialog. A v politickém dialogu eh, se nutně eh, nemusíte vždycky se všemi shodnout, ale musíte se dohodnout na tom, že ten dialog stál za to a že probíhal Eh, a současně respektoval stanoviska ostatních. A já hodlám dohlednout na to, aby komise postupovala tímto způsobem, až přijdou na řadu ty první iniciativy. Pan Korbit říkal o tom, že bychom se měli brát tím, jak to změnit. A já jsem také ve svém slyšení to přislíbil, že se na to nařízení podíváme, hlouběji a uvidíme, jestli je možné tam najít nějaký způsob, jak to vylepšit, ale i pokud by k tomu nedošlo, tak rozhodně můžeme zlepšit průběh politického dialogu a odměnit nebo mm, komunikovat s těmi lidmi, kteří podobnou iniciativu podepsali. Což se týká i ostatních iniciativ, které povedou ke povzbuzení debaty. Odpověď na otázku, jak posoudit, jestli zákon je dobrý nebo ne, to je eh, to není úplně snadné, ale já se o to pokusím, aspoň v několika bodech. Myslím, že dobrý zákon by měl vydržet. Eh, nemáme jenom ekologickou nebo ekonomickou udržitelnost, ale mohli bychom také hovořit o právní udržitelnosti. A máme určitě důvod, eh, proč se podívat na stávající legislativu a eh, zabývat se tím, jestli udržitelná je nebo ne. To, s čím se potýkají všichni politici, tak je to, že je poměrně snadné sepsat nový zákon, ale velmi špatně se revidují staré zákony. A pokud máme být důvěryhodní v Evropské unii, tak bychom také se měli zabývat tím, jestli zákony, které byly přijaty v minulosti, ještě pořád jsou relevantní a jestli dobře fungují. A proto ten náš program zahrnuje i revizi stávající legislativy. Další eh, odpověď, kterou bych vám mohl dát na tu otázku, co je to dobrý zákon, je to, jestli se ty zákony přijímají na správné úrovni. Když začne nějaká, nějaký legislativní proces v komisi, tak je provedeno hodnocení dopadů takového zákona. To provádějí eh, naši úředníci a poté výsledky toho hodnocení dopadu eh, jsou předloženy výboru pro hodnocení dopadu. Ten to kolikrát vrací zpátky, protože s tím výsledky nejsou nejsou spokojeni, potom se to musí znovu přeformulovat, ale i když to proběhne velmi dobře, kvalita té práce eh, je eh, obecně velmi dobrá. A potom eh, to projde legislativním procesem a i když na začátku jste měli v úmyslu nakreslit koně, tak na jeho konci z toho může vzniknout velbloud, protože do toho zasahují Eh, za svoje parlament, členské státy a vzhledem k té složitosti přijímání zákonů a zohledňování tolika politických stanovisek, mám pocit, že se příliš zaměřujeme na dosažení dohody na úkor toho, jestli ta dohoda o tom zákoně je pořád ještě tak jasná a jestli ty dopady budou pořád stejné v okamžiku, kdy ty zákony budou aplikovány ve členských státech. Kvalita přijímání zákonů tím trpí, protože se upřednostňuje dosažení dohody než eh, v první řadě kvalita. A proto bychom měli více trvat na tom, že chceme přijímat dobré zákony a měli bychom se zamyslet nad tím, jak ty tři instituce, které se na tom podílejí, eh, by mohly eh, sdílet zodpovědnost za sformulování hodnocení dopadu předtím, než ten zákon bude definitivně přijat. Protože tam bude možné posoudit, jestli ten výsledek našeho kolektivního zákonodárství obstojí eh, okamžiku, kdy se to začne aplikovat ve členských státech. Další prvek eh, dobré právní úpravy, nebo odpovědi na otázku, co je dobrý zákon, je, aby to nebylo otevřeno mnoha výkladům. A to je problém v EU, protože tady je velká rozmanitost a možná, že kvůli této rozmanitosti eh, kolikrát eh, příliš často eh, sepisujeme směrnice spíše než nařízení. Přestože by nařízení mohlo fungovat lépe, jak víme, směrnice se nejprve musí transponovat do národních právních úprav. A pokud eh, to není jasně řečeno, jaké jsou limity té transpozice, tak eh, může dojít k tomu, že se to členské státy různým způsobem vylepšují. A k tomu docházelo v minulosti eh, hodně. A já se zase myslím, že dobrý zákon by neměl umožňovat takovéto vyšperkování. Myslím, že Evropská unie je příliš rozmanitá, než aby si jenom tak řekla, přestaneme dělat směrnice, budeme dělat jenom nařízení. Na to je život v EU příliš různorodý a ta různorodost samozřejmě existuje i ve členských státech samotných. Ne každý členský stát je tak centralizovaný, jako je Lucembursko nebo Nizozemsko. A musíme tedy si uvědomovat, že i e, v rámci členských států jsou velké rozdíly rozhodně nikdy neexistuje jedno jediné řešení daného problému. Ale já bych jenom chtěl pozornit na to, že musíme být přesnější a více dbát na to, aby nedocházelo k různému vyšperkování těch zákonů, které jsou přijímané na evropské úrovni. A dále. A tím odpovídám na to, na co se ptala paní Breso. Určitě tady panuje potřeba, abychom si vyjasnili, co to přesně právně znamená subsidiarita a proporcionalita. Já přecházím z národní úrovně a vím velmi dobře, že spíše eh, velmi často se prezentuje jako subsidiarita nebo kontrola subsidiarity negativní názor na danou věc. A samozřejmě národní parlamenty mají plné právo mít odmítavé stanovisko k obsahu legislativy, ale měli by zdůvodnit eh, to své odmítané stanovisko a obrátit se na své zástupce v radě, protože tam je proto správné místo. A proporcionalita by se měla týkat toho, jestli Evropská unie má pro danou věc právní základ. A potom by se to mělo týkat toho, jestli ten typ nástroje, který Evropská unie si zvolila, jestli je vhodný, proporční k tomu, co se snaží vyřešit. A zase české státy na to mohou mít různý eh, názor. Pokud je nějaký stát velmi centralizovaný, jako je ten můj, tak se ta odpověď eh, vytváří mnohem snáze, než eh, v případě nějakého velmi federálního státu, je Německo, Španělsko nebo Itálie. Takže je potřeba to brát velmi vážně. A pokud to uděláme správně a pokud bude dobře fungovat komunikace mezi národními parlamenty a s národním parlamentem v pozitivním duchu, tak si myslím, že by to mohlo pozitivně přispět k eh, lepším zákonům. Ale neměli bychom také být naivní. <coughs> Měli bychom Eh, si uvědomovat, že to, co je kolikrát eh, prezentováno jako kontrola subsidiarity, je pouze odmítavý postoj daného národního parlamentu, kterému se prostě obsah nějakého návrhu nelíbí. Ale potom by se měli obrátit na svého zástupce v radě. A neměli by komisi říkat, že komise nemá právo nebo právní základ navrhovat nějaký návrh. protože tam není proporční. Myšlenka společného volebního zákona by podle mě byla eh, příliš obtížná vzhledem k té obrovské rozmanitosti eh, v oblasti volebních pravidel v EU. Samozřejmě, že čistě intelektuálně to, co říkáte, má logiku, ale prakticky, prakticky si myslím, že by to asi nefungovalo. Takže nejsem úplně přesvědčen o tom, že bychom se o to měli snažit. Pan Koubit říkal, že nebylo přijato usnesení o pracovním programu komise. Ano, můžeme se na to podívat čistě z pohledu pragmatické politiky. Můžeme si říct, že hurá, není pracovní program, takže můžeme pokračovat v tom, Eh, co jsme navrhovali, ale já si myslím, že by bylo dobře, aby Evropský parlament se k tomu nějak vyjádřil, protože eh, minimálně ta většina parlamentu by mohla nám naznačit, eh, jakým směrem se má ubírat naše práce. Ale k tomu bohužel nedošlo. Není to úplně nejlepší z hlediska interinstitucionálního vztahu, ale nejsem si jistý, jestli komise má povinnost se teď podívat na všechna předložená usnesení a hledat tam nějaké společné body a na základě toho vyvodit, ehm, jaký je, jaké je stanovisko parlamentu. Já si myslím, že ten míč je na vaší straně hřiště, že byste měli vyjednat eh, společně nějaké usnesení, získat pro něj většinu a potom to komise ve své práci zohlední. Ale nemůžete po nás žádat, abychom začali eh, vystříhávat eh, z těch různých usnesení různé části, které si neodporují. Musíme pracovat eh, s pozměňovacími návrhy. Vy jste říkal pozměňovací návrhy? Ty schválené pozměňovací návrhy, pardon. To jsem úplně nepochopil. A pak je tady otázka, co je Evropa. Kolik eh, času na to mám? Či mladí lidé, o kterých hovořila paní Breso, vlastně Eh, položili stejnou otázku jako pan Messerschmidt a do určité míry i pan Wieland. Takže se teď pokusím eh, na to odpovědět eh, všem třem současně. Evropa podle mě je místo, kde se nemusí diskutovat o tom, kdo sem patří nebo ne. Eh, Evropa podle mě není místo, kde by židovské komunity v různých velkých zemích, jako je Británie nebo Francie, měly strach z toho tady dále zůstávat. Pokud 70 let po konci druhé světové války jedno ze společenství, které vždycky bylo a bude součástí naší historie, má obavy, že už pro ně není dále v Evropě místo, tak je to obrovský problém a e, měli bychom se snažit to vyřešit že Evropa je podle mě místo, kde si uspořádáme své záležitosti na základě zákonů, na základě smluv, které byly schváleny členskými státy a to by nám mělo zabránit, abychom se vrátili k omylům minulosti. Když se podíváte na společný trh, na euro nebo na všechno, co bylo v průběhu eh, evropské integrace podniknuto, tak to vždycky bylo v zájmu vytvoření společného prostoru, kde právní stát eh, umožňuje lidem žít svobodně, a aby nebyli eh, persekvováni, aby měli svobodu vyznání, svobodu eh, vyjadřování a aby tam každý v té společnosti měl své místo. O tom by měla Evropa být. A když se mě zeptáte, co to znamená pro členské státy, tak Lisabonská smlouva je jasná pokud se vám nelíbí ten způsob uspořádání v Evropské unii, tak máte možnost odejít z této evropské konstrukce. Ale já pevně věřím, a není to jenom můj názor, ale je oficiální názor komise a předsedy komise, že pokud jsou tady pochybnosti o tom, jak Evropa dnes funguje, jak je uspořádaná, tak eh, eh, tady asi nejdeme nikoho, kdo by řekl, že se vším úplně spokojený ve všech oblastech. Máme rozhodně spoustu problémů, které musíme řešit, ale měli bychom si naslouchat a každý z nás má nějakou možnost přispět k tomu řešení. Když se podíváme na Evropský parlament a na ta široké spektrum názorů, které v parlamentu jsou, tak jsou všechny validní, protože jsou všechny vyjádřením vůle evropských voličů. A vymezovat se vůči některým představám evropské integraci rozhodně nebude nikdy oficiální politikou Evropské komise. Evropská komise ale také věří tomu, že právní stát založený na přijatých smlouvách a na e, spolupráci má velké výhody, které umožnily Evropě se vyvíjet v míru po velmi dlouhou dobu a e, že je to také výhodné pro budoucnost ve Spojeném království jsem slyšel, že někdo, jestli se nebyl tak, to byl premiér, který říkal, že by rozhodně nějak zvlášť netrpěl tím, kde by, kde by Británie vystoupila, ale já bych tím trpěl. Já si myslím, že by to byla tragédie, kdyby Spojené království opustilo Evropskou unii. Je to samozřejmě svrchované rozhodnutí Spojeného království a eh, občanů Ale podle mě zdravý rozum říká, že eh, členství nebo přítomnost na společném trhu je výhodnější, než mít eh, trh pouze s 60 miliony eh, občany, ale to není moje rozhodnutí, je to rozhodnutí britských občanů. Já mohu pouze jménem komise říkat, že uděláme všechno pro to, abychom dali Británii dobrý pocit ze členství v EU. A jsem naprosto přesvědčený o tom, a hovořil jsem o tom také s předsedou Junkrem, že si to samé myslí i on. Protože když to všechno eh, zvážíme, já teď nevím, co přesně říkal Paříži, ale já se pokusím to zhrnout svými vlastními slovy, v každé situaci existují určité meze toho, kam až můžete zajít eh, při, když chcete být vstříc někomu. Nemůžete úplně proměnit povahu spolupráce, kterou v Evropě máme. Pokud chceme změnit ten typ spolupráce založené na smlouvách, kterou v Evropě máme, tak eh, by to znamenalo, že bychom se vzdali té premisy primárnosti smlouvy. Pokud to někdo chce zrušit, tak by Evropská unie to nemohla akceptovat. Takže v rámci těchto hranic myslím, že zralá konverzace o tom, jak má být strukturovaná Evropa v budoucnosti, je vždy možná. A já jsem silně přesvědčen, že tento respekt základních práv, eh, zákonů, založený na smlouvách, bude nadále dobře sloužit Evropě tak, jak jí sloužil za poslední 60 let i v těch budoucích výzvách. Pokud chcete lepší právní úpravy, tak je zapotřebí dosáhnout i lepší implementace. A komise má za úkol eh, dohlížet na to, že členské státy implementují tuto legislativu do míry, která je žádaná. Pokud to členské státy nedělají, tak eh, komise zahájí eh, řízení pro porušení smluv. A to děláme nehledě na velikost členského státu pokud budete chtít, eh, abychom na Německo se podívali eh, trochu přísněji, tak eh, se můžeme podívat, jestli jsme nebyli s nimi příliš schovývaví. Pane Vilande, pan Viland vyjádřil mm, obavu, že komise je přísnější na menší než na velké členské státy. A proto jsem takto odpověděl, že se tedy eh, mohu podívat přísněji na eh, Německo, pokud jsme byli někdy eh, schovývaví. Ale já si myslím, že komise je spravedlivá a mm, neslyšel jsem ani předtím, než se nastoupil do toho funkce, že by komise nebyla spravedlivá můžeme dělat veliké chyby jako Evropská unie ohledně paktu růstu a stability. Eh, byli jsme velice tvrdí na eh, Portugalsko, ale nedlouho poté jsme mm, to jsme přijali, že Německo a Francie nebudou mít tak přísné zacházení. A to je věc, která eh, podkopala tu spravedlivost paktu růstu a stability. Takže eh, my musíme všechno aplikovat stejnou měrou, stejně přísně na všechny členské státy. Další otázky ohledně základních práv a stanoviska soudního dvora. Co se netýče, ta charta se netýká jen EU a institucí EU, a členských států, když jednají tedy v souvislosti s institucemi. Ale ta charta se vztahuje také k členským státům. Eh, takže také eh, ovlivňuje tedy stanovisko členských států. Samozřejmě v rámci evropského zákona nebo zákonných norem, protože ve vnitrostátních normách je to něco jiného. A teď, když jsem se zmínil o Evropském eh, konventu, který Eh, se zabýval také tou chartou, tak my budeme bedlivě zkoumat eh, ten, toto rozhodnutí Evropského soudu a eh, budeme hodnotit situaci. Nejen kvůli tomu, že to je ve smluvě, ale že to je i v našem politickém programu, tak chceme, aby Evropská unie se připojila ke, k, k umluvě o lidských právech. Ano, to myslím, že v podstatě všechno. Je tu ještě celá řada kolegů, kteří by chtěli promluvit. Pokud budete se tázat jen minutu, tak bude mít ještě pět minut komisař. Jinak bychom neměli čas na pana komisaře, aby mohli ještě odpovědět. Takže pan Vězdovský jako první. Pane komisaři, vy jste říkal, že vnitrostátní parlamenty zneužívají princip subsidiarity. Já mám ale pocit, že to Evropská komise, když obhajuje právní akt, tak zneužívá své eh, pozice a eh, velice obecně tak to pojímá princip subsidiarity. Já jsem se ale chtěla zeptat na váš eh, postoj k některým praxím, které se týkají vnitřního trhu jeho zneužívání. Například oznámení německé vlády ohledně eh, společností dopravních, které jsou zahraniční, a že mají aplikovat tedy minimální mzdy, které platí v Německu, což jde proti eh, svobodné, svobodě poskytování služeb. Dnes? Já. Herr Vizepräsident, lieber Franz. Äh, Milí Timmermansi, pane místopředsedo komise, eh, vy zastupujete komisi hned k celé řadě témat. Není to pouze tedy zlepšování právní úpravy, ale také právní stát, vývoj Evropské unie a další. Takže otázka, zda v, tom, v tomto legislativní období budeme vést trošku jiný diskurs o hodnotách EU, o smyslu EU, protože často jakoby zaznívá, proč vůbec ještě máme Evropskou unii, zaznívá um, euroskeptismus. Měli jsme také Vivian Redding před vámi. A teď tedy spolu s vámi budeme organizovat tento diskurs. Co nás čeká? Druhá věc k, to, k těm lepším právním úpravám eh, v posledních letech se to vnímá takhle, že nějaký zákon na národní úrovni, to je prostě vysoká politika, když to zákon na evropské úrovni, to je jako kdyby eh, administrativní záležitost. Eh, já uznávám, že někdy jsme třeba trošku nepřesní, vágní, eh, Eh, u nás třeba ve sněmovně zaznívá, že je těžké také evropské základy jasně vykládat, takže možná bychom měli být jasnější, ale ještě k těm národním parlamentům bych řekl, že tou eh, žlutou kartou vlastně se ty evropské parlamenty dostávají do, teda eh, národní parlamenty dostávají do jakési defenzívy. Já si myslím, že potřeba je přece do toho začlenit. Musíme jim říct, co je dobré, co od nich přesně chceme. Mm, stanovit jakousi pozitivní agendu také společně s občany samozřejmě. Uh, Majte Ruiz. No, you don't want. Okay, great. Majte Ruiz si tam nepřeje už. George Katrbalos. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, velice jsem ocenil vaše úsilí o sociální dialog Měl jsem dvě stručné otázky, ale přál bych si na ně jasné odpovědi. V neděli budou v Řecku volby a je velmi pravděpodobné, že vláda, ta nová vláda, bude mít velmi odlišný mandát než ta současná. A chtějí především vyjednat smlouvy. Vy jako komise a individuálně chcete znovu vést dialog s těmi charakteristickými rysy, které jsme zmínili, pokud vláda si bude přát nově vyjednat nový e, text a přitom ten původní text zůstává v primárním sekundárním evropském právu, protože já jsem slyšel, že pakta sunt servanda a že solidarita ztrácí oproti tomu, co už bylo dohodnuto. Rád bych slyšel vaše stanovisko. Je to pravda? Pravda? Proč tedy, pokud ano, proč bychom měli mít volby, proč eh, eh, by lidé měli zvolit, volit, pokud nemohou nic měnit? Jedná se o možnostech hospodářské politiky. Je to stručná otázka. Chcete tedy, nebo jste ochoten nově vyjednávat, nebo to necháte na trojce, na neformálním orgánu? A nebo chcete vyjednávat v rámci orgánů Evropské unie, zejména Evropského parlamentu? Paul? Stručně. No, otázka už byla zodpovězená a souvisí s Evropským konventem s Evropskou umluvou o lidských právech a stanoviskem Soudního dvora. Jenom bych rád poznamenal, že jsem velmi rád, že jsem viděl, že komise je pevně rozhodnuta snažit se plnit smlouvy a že je tu politická vůle postupovat dál v procesu přistoupení eh, k úmluvě. Tak to je pro mne velice důležité. Pan Castaldo? Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer, pane místopředsedo. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Já vím, že vy máte velmi rád eh, moji zemi, moje město a dokonce i eh, můj fotbalový tým. Alespoň na něčem se tedy shodneme. Moje otázka bude velmi, velmi konkrétní a týká se meziinstitucionálních vztahů. No, v podstatě od vás žádám spíš nějaké úsilí, závazek než odpověď. A to účast všech politických skupin v jednotlivých orgánech, ať už to jsou výbory, komise či eh, cokoliv. Já jsem se materiálně toho dotkl například ve výboru AFET. Ve výboru AFET je také zvláštní výbor, který se zabývá něčím podobným, jako jako Kopasir v italském národním parlamentu, neboli má zaručovat přístup k delikátním informacím. A já jsem byl značně šokován před několika měsíci, kdy jsem zjistil, že, sděle, že složení těchto, tohoto mm, podvýboru eh, je tedy tři jsou z EPP a dva jsou z SAD, a to je pět poslanců, a pak je tu jeden náhradník – a ten se tak trochu e, dělí mezi ECR a ALDE, takže teď má to místo ECR po volbách. A to ponechává stranou čtyři politické skupiny, které mají nějaký význam v rámci Evropského parlamentu. ALDE, Zelení, e, GUE, EFDD a nezařazení. A podle mého názoru bychom měli takovéto situace se snažit najít a v takovýchto situacích bychom měli lépe eh, respektovat ve složení orgánů eh, pluralismus a vůli občanů vyjádřenou ve volbách. Jinak totiž vytvoříme dvě kategorie poslanců. Eh, ti, kteří jsou v Ačkové a v Bčkové lize. A já si nemyslím, že by to bylo vhodné pro naše instituce a pro naši práci. Takže aby s vámi byl plodný dialog Eh, ohledně sdílených eh, řešení. Děkuji, Andrej Plenkovič. Děkuji, Danuto. Pane místo předsedo, mám tři body. Jsem velice rád, že zvláštním procesem pane Štebra těším se na pokračování jeho velice dobré eh, práce na lepší právní úpravě. Co se týče nezávislých expertů a ověřování hodnocení dopadu legislativy. Za druhé, mm, jedná se velice zajímavou oblast a to eh, převedení AKI eh, z 35 eh, kapitol při převedení bylo zapotřebí podívat se na 20 kapitol, což u nás působilo problémy, a my jsme takto překládali desetitisíce stran eh, obsoletní legislativy. A to opravdu eh, ne, není dobře, protože ta legislativa nebyla patřičně obnovena, aktualizována po e, přistoupení. E, a pak ještě jednu věc. Já jsem se zabývala různou e, diplomací, e, například diplomacie Eh, Velké Británie a další států eh, je vykonává také z hlavních měst. Jak se na to eh, díváte, jak, jak toto chcete řešit? Další řečník, já musím přiznat, že místo toho, abych položil otázku, tak mě napadlo, že bych mohl požádat pana Timmermance, aby zopakoval aby zopakoval ta, to místo, kde hovořil o e, tom, jaké zacho- zakázení je e, vyhrazeno komisí letovým členským státům e, v souvislosti s Německem. Pak je tu sdělení komise e, o po tedy veřejné konzultaci a následně budou navázeny styky, aby došlo ke e, zlepšení AS. Ale Zatím ISDS nebylo zašleněno do toho dokumentu. Zlepšení dosavadní eh, souvisejí eh, s rozhodnutím soudů a s domácími eh, možnostmi náprav škody, ale komise už k tomu něco vypovídá. Komise uvádí, že zajistí že jurisdikce nebo tedy příslušnost soudů v členských státech nebude omezena zvláštními režimy, které by se týkaly e, sporů. To znamená, že v každém případě e, arbitráž e, nebude omezovat vnitrostátní soudní pravomoce. Já bych teď rád pochopil, co to vlastně znamená protože arbitráže bývají většinou alternativou eh, k, ke sporu vedenému před soudem. Nebo si mm, myslíte, že tato alternativa už tu nebude? Mm, myslíte si, že vždy bude potřeba soudního přeskumu u rozhodnutí Eh, arbitrážních soudů. Eh, máme tu pořád TSTS a přitom se budeme snažit tedy eh, předejít nějakému omezení u těch vnitrostátních soudů. Můžete nám něco k tomu říci blíže? Charles Gorenc. Gorenc. Děkuji, paní předsedkyně. Mám velice konkrétní otázku na pana Timmermance. Určitě si vzpomenete na rozhodnutí Evropské rady, k němu došlo před několika měsíců. Pan Silinides byl jmenován eh, koordinátorem Evropské unie. Euh, Pro ebolu. Eh, tady se objevuje stejný problém. Máme tu Evropskou radu, která řekne komisaři, že dostane nějakou misi a bude něco koordinovat. A já si myslím, že e, smlouvy poskytují dostatečný základ k tomu, aby Evropská komise se rozhodovala, aniž by Evropská rada interferovala do vlastní struktury. A já si myslím, že toto rozhodnutí mělo spíše být přijato komisí. E, jediné takové e, taková zmírňující, eh, eh, zmírňující aspekt je ten, že eh, Evropská rada zasáhla v této situaci, která ještě nebyla úplně vyřešena a komise právě nastoupila. To je všechno. Tak to jsou všechny otázky. Děkuji. I think there was a question on, on... Já myslím, že zazněla Eh, otázka ohledně daní v Německu, například také daní se eh, eh, silniční daně či poříční daně. Tady <laughs> máme přece celou řadu daní, které nediskriminují vůči evropským občanům. Když tedy zavedete silniční daň v Německu, která nezdaní německé občany pouze ostatní občany ostatních zemí, tak máte prostě trošku problém s evropskými zákony pokud jedete autem do Francie eh, a musíte zaplatit za použití dálnice, tam za to platí všichni, takže tam není žádná diskriminace. Nejde tedy o to, zda je možné silnici zdanit, ale kdo ty daně bude muset platit. K minimální mzdě. Eh, tady nemáme žádný problém v evropských zákonech mít minimální mzdu. To je naprosto v souladu s evropskými zákony. A Německo určitě není jedinou zemí, která používá tuhletu metodu ve, svém, ve svých sociálních vztazích. Na Tyhle ty věci je vždy možné spochybnit, ale pokud odpověď je jasná, problém je vyřešen. Zodpovědnost za veřejnou diskusy. To musíme brát vážně. Mm, někdy v evropských kruzích se setkávám s takovým postojem, že se stavíme do defensivy a říkáme, teď toho děláme tolik dobrého pro Evropu, proč nám nikdo není vděčný za to. Tenhle ten postoj nám nepomůže naopak musíme aktivně vysvětlovat evropským občanům eh, ta pozitiva, to znamená, musíme se aktivně účastnit eh, dialogu s občany. Já jsem také vyučoval na univerzitě, eh, setkal jsem se tam s řadou mladých lidí z celé Evropy, kteří si mysleli, že je běžné a normální, že mohou cestovat po celé Evropě a studovat v nejrůznějších zemích Eh, já jsem jim kolikrát musel vysvětlit, že to takhle nebylo třeba za mých mladých let, že to je něco, na čem jsme museli aktivně pracovat. No to je prostě jenom takový jeden malý příklad toho, jak lidé si tak zvykli na výhody evropské integrace. Berou to eh, za tak samozřejmé, že si toho ani nevšimnou, že to je tedy nějaký úspěch, který, eh, na kterém jsme pracovali, který jsme vybudovali a který je také zase možné zničit. Například, když hovořím se svými staršími dětmi o evropské in, integraci, oni si myslí, že to je prostě vytesané do kamene, že se s tím už nedá nic dělat, že se to nedá tedy změnit. Takže já takhle osobně z osobního pohledu eh, chci vzít děti na takový výlet do Pobaltí. Já sám jsem tam byl jako eh, mladý student a ještě jsem zažil kdy, dobu, kdy eh, KGB zabíjela tam lidi v Pobaltí a my dnes eh, máme balskou zemi, která předsedá Evropské unii. Eh, občané těch eh, pobaltí tedy jsou plnohodnotnými členy EU, mohou cestovat po celém kontinentě. Prosím vás, teď je to teprve před 25 lety, kdy došlo k těmto zásadním změnám. Když se podíváte na lidi na Majdánu v Kijevě, Oni eh, tamhle nemávají modrou vlajkou s, s žlutými hvězdami, eh, protože jim něco nadiktovaly evropské instituce. Oni eh, tu vlajku berou jako symbol něčeho, co e, zastupuje důležité hodnoty. My to bereme jako samozřejmost, ale prostě to samozřejmostí není. Jsou to všechno věci, za které jsme bojovali, za které bojovali naši dědové, takže e, na to nezapomínejme. Pokud věříme v nějaké hodnoty, pokud věříme v tyhle ty hodnoty, to ještě neznamená, že souhlasíme s, nebo že věříme v ty též institucionální řešení. Tak to eh, samozřejmě není vždycky, ale mm, eh, bylo by dobré, kdybychom se tedy snažili, eh, kdybychom se shodli aspoň na těch hodnotách a bránili je. Lepší právní úprava, to neznamená méně právní úpravy. Samozřejmě může to znamenat méně právní úpravy, ale nemusí. Tady jde prostě o to, abychom měli právní úpravy, které slouží evropským občanům. Ještě asi před pěti nebo před šesti lety většina lidí v malých a středních podniků věřili tomu, že Evropa je zde pro ně. Já si myslím, že dnes malé a střední podniky vnímají Evropu spíš jako eh, zátěž. Nevnímají tady už Evropu něco, jako něco, co jim pomáhá eh, při jejich eh, podnikání. Pokud chci něčeho opravdu dosáhnout za svého působení na Evropské komisi, chci dosáhnout toho, že malé a střední podniky budou mít jednodušší život, budou se potýkat s menší byrokracií, a budou mít tedy lepší prostor pro své podnikání. A to můžeme dosáhnout i bez snižování sociálních standardů. Můžeme to udělat udržitelným způsobem. Já jsem o tom pevně přesvědčen, i když to nebude lehké, ale kdo tady chce nějakou lehkou práci, to nikoho nezajímá přece. E, taky si myslím, že potřebujeme stanovit pozitivní agendu mm, pro národní parlamenty. Ale řada z nich tedy chtějí právo iniciativy, to, tomu bychom se měli vyhnout. Takže musíme se snažit je zapojit do aniž bychom eh, jim dali tu zelenou kartu, nad kterou oni teď přemýšlejí. To znamená, že by to tedy byly potom iniciativy odstartované ze strany národních parlamentů, to by potom bylo eh, porušení smluv, to bychom smlouvu museli změnit. Takže musíme najít politické způsoby, jak zapojit národní parlamenty, aniž bychom měnili smlouvu. Co se týče řeckých voleb, já jsem byl zvolen šestkrát do Národního parlamentu a byl bych strašně rád, kdyby v, tady v Bruselu tenkrát někdo řekl, něco užitečného, co jsem eh, v těch předvolebních eh, kampaních mohl využít. Já eh, opravdu ale se, se vším respektem vám teď říkám, vzhledem k tomu, že respektuji vaše volby, nebudu odpovídat teď na tu otázku, odpovím na ní později, protože cokoliv bych mohl říci, by mohlo být využito proti mně, takhle, když to takhle řeknu. Eh, samozřejmě hned po volbách se ke všem těhle, eh, těm věcem rád vyjádřím. Složení výboru to je potřeba, co, to je, to, je, to je něco, co musí udělat váš parlament, nikoli komise. My přece nemůžeme rozhodovat o tom, jak ustanovujete svoje parlamentní výbory. Opravte mě, jestli jsem to nepochopil. Yeah, yeah, uh, sir, I, I understand that point perfectly well. Tomu já rozumím ale tedy poslanci Evropského parlamentu ve výborech, to je prostě rozhodnutí, které je na vás. To nemůže udělat Evropská komise. Věřím, že stále používáte systém DONT, ten se používá i jinde. Jedinou přátelskou radu, kterou vám mohu dát, jako Evropskému parlamentu. Není to samozřejmě moje příslušnost, ale e, přátelsky vám to mohu říci. Na základě zkušenosti z holandského parlamentu, e, když se rozšířil počet stran, tak jsme potom e, se znovu podívali na ten systém rozčlenování členů. Ale to samozřejmě je na vás, jak to uděláte. Děkuji, já jsem jenom chtěl vyjasnit, že jsem, se komis, že jsem komisi nežádal o to, aby modifikovala pravidla pro parlamentní ustanovení výborů. Kde pak? Tady mi v podstatě šlo jenom o to, abychom rozšířili v tomto případě Eh, počet eh, míst, které jsou v té meziinstitucionální dohodě, protože pokud je eh, to číslo pět, tak prostě nějaká skupina z toho vypadne, protože jich je sedm. To byl tedy záměr mé otázky. I don't want to... I, I understand your point, but I'm afraid... Já tomu rozumím, ale, rozumím, ale nic s tím nemůžu udělat. Bohužel a také z vaší politické strany, co se tedy týče toho, že se žádáte o větší byrokracii, to mě překvapuje. Já jsem pracoval s celým širokým spektrem stran u nás doma, tak na základě zkušeností vím, že čím menší je daná strana, tím větší je potřeba zajistit, že každý hlas je vyslyšen. Já samozřejmě ten princip chápu, ale ten konkrétní váš problém prostě vyřešit nemůžu. Ještě děkuji panu Plenkovičovi za to, že poukázal na otázku eh, překladů. To je přeci to je důležité o tom vědět do budoucna. Každopádně v dohledné budoucnosti nepředpokládáme další rozšíření Evropské unie, což neznamená, že nebudeme pokračovat eh, tam, kde už něco máme rozpracovaného. Tam máme velkou zodpovědnost samozřejmě. Eh, když se mě potom ptáte eh, ohledně těch diplomatických prohlášení, všechno, co říká Juncker, Schulz, Verhofstadt, Ehm, a všichni v předvolební kampani eh, eh, říkali, Evropa je tohle, Evropa je tamhle to, ehm, potřebujeme konsolidovat, potřebujeme dělat tohle, tamhle to. Všichni se k tomu jasně vyjádřili. Samozřejmě, když něco slíbíte v předvolební eh, kampani, tak potom k tomu musíte dostat. A Takhle to vnímáme i co se týče e, pracovního programu e, komise, touhy dosáhnout nějaké tedy e, dohody o zlepšování právních úprav mezi všemi tře, třemi institucemi. Potom ještě chci říci, že Máme celou řadu dohod k různým eh, arbitrážím mezi jednotlivými státy. Eh, já si myslím, že obava, že by to bylo, znamenalo eh, konec demokracie v Evropě, to je prostě přehnaná ještě jsme úplně nedosáhli jasné dohody ohledně toho, jak by to potom vypadalo v tom konkrétním T-typu. A já vám eh, mohu slíbit, že pokud budu mít dojem, že eh, to vyjednávané, eh, vyjednávané návrhy ohledně arbitráží nejsou fair vůči našim občanům, tak to zastavím. Um, neomezíme eh, přístup k národní eh, eh, judikatuře, k národním soudům. Já také vám slibuji, že se budeme řídit těmi principy a pokud tedy máme takovýto princip zakotven v ISDS, neměli bychom se toho bát ani v tom T-typu. Já si myslím, že mm, jako nedělám se nějaké velké starosti o tom, ISDS, eh, myslím si, že také nemusíme úplně zamítnout eh, mechanismus pro řešení sporů, protože eh, často velmi dobře sloužil takovýto mechanismus evropským občanům i evropským společnostem. K tomu, kdo by zodpovídal za krizi eboli, hm, na začátku jsme měli dvě možnosti. Buď to bude řešit komise, anebo bude nějaký expert z vnějšku, je, jež bude pověřen eh, radou a komisí, aby se tomu věnoval. Pak jsme měli návrh předsedy komise, aby eh, tahle zodpovědnost zůstala na komisi, a e, ujal se toho komisař Teamides, věnoval tomu hodně energie. Komise se tedy mohla rozhodnout, že Kristos převezme tuhleto zodpovědnost, ale předtím, než padlo tohleto rozhodnutí, tak je potřeba samozřejmě si to vyjasnit mezi komisí a radou, zda to proběhne na komisi nebo zda to udělá někdo z vnějšku. Takže takhle proběhlo to rozhodnutí a já jsem s ním spokojen. Paní předsedkyně, věřím, že už jsem zodpověděl všechny otázky. Já mám ještě poslední otázku. Jak, jaký máte pocit z těch dvou půl měsíce? Jste šťastný? Daří se vám? Zatím to bylo jenom dva půl měsíce? Moje dosávadní zkušenost je ta, že eh, pravidelný dialog eh, s výbory v parlamentu je velmi užitečný, protože se můžeme vzájemně informovat o našich záměrech. Já tomu eh, přisuzuji velkou hodnotu, vím, že to není určitě jednoduché a také vím, že i když se všichni zhodneme principu, že by se měla omezit byrokracie, tak eh, se potom nezhodneme na tom, kde přesně by se omezit měla. A samozřejmě to budu vždycky zohledňovat, až budu předkládat nějaké návrhy. Já vám eh, děkuji jménem nás všech, přeji vám ještě úspěšný nový rok.